zprávy za roky 2015 a 16 o subsidiaritě a proporcionalitě a já vám rovnou dávám slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Už je to několik let, kdy e, sleduji výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě a čím dál více mě to těší. Až na to, že je to tedy poslední bod na plenárce, večer v, po, v, v půl jedenácté. Chtěla bych připomenout, že tyto principy, to není apel k nečinnosti, ale pravidlo dělby kompetencí mezi Unii a členskými státy. Takže pokud nemá Evropská unie výlučnou pravomoc, tak nemůže zasahovat Eh, jinak než tehdy, kdy může jednat účinněji než členský stát na národní nebo lokální úrovni. Také princip proporcionality uvádí, že prostředky dané k dispozici a využité unii k dosažení cílů smluv nemohou překročit to, co je nutné. Tyto principy byly přijaty k, k zaručení efektivního fungování Evropské unie a jsou to také zásadní e, prostředky vazby mezi unii a občany a tudíž se s nimi musí zacházet náležitě a nikoli je zneužívat kvůli blokování nebo vživení euroskepse. Naopak, tato zpráva pokrývá léta 2015 a 16 a uvádí ho jedna o um, nástrojích um, uplatněných v letech 2015 a 16. Je to celá řada nástrojů uh, legislativního procesu, studie dopadů, veřejné konzultace, uh, platforma Refit, platforma EPAX, eh, eh, eh, platformy REPEX a CONNECT, dialog prostřednictvím Kosaku a výboru regionu a samozřejmě také postup s žlutou kartou. A od roku 2014 národní parlamenty projevily zvýšený zájem o evropskou politiku prostřednictvím nových nástrojů vytvořených v rámci REFIT. V roce 2016 bylo předloženo 65 stanovisek z národních parlamentů, což je značný nárůst oproti roku 2015 a to je povzbudivé. Takže já nejsem proto vymýšlet nové nástroje, aniž bychom plně využili potenciál nástrojů existujících. Eh, řízení funguje, postup funguje tehdy, kdy všichni protagonisté mu věnují pozornost, takže je zbytečné přidávat další postupy a další nástroje, které by jenom zkomplikovaly a zvýšily byrokratickou zátěž a zpomalily legislativní proces. Myslím si, že společně se stínovými zpravodaji jsme dokázali vypracovat vyváženou zprávu, která apeluje eh, k tomu, vysílá apel k budování efektivní unie, která respektuje rozdíly a naslouchá občanům a děkuji kolegům za pěknou spolupráci. A konečně ohledně Timmermansovi z Task Force, jak se říká, tak eh, jistě víte, že předseda Juncker vytvořil pracovní skupinu, která má přemýšlet o otázce subsidiarity a byli do ní pozváni zástupci národních parlamentů, výboru regionu a Evropského parlamentu e, jestliže Evropský parlament e, odmítnul se toho účastnit, tak to si myslím, že není projevem nedostatku zájmu, ale je to spíš apel k respektování našeho postavení jako spoluzákonodárce. Takže evropští europoslanci si zachovávají plnou svobodu vyjádřit se dodatečně k výsledkům této task force. Tato nepřítomnost Evropského parlamentu v Task Force nesmí samozřejmě poškodit vztahy mezi Evropským parlamentem s Kozak a výborem regionu. A chtěla bych, aby naše vztahy s výborem regionu byly ještě posíleny a také jsem v tomto smyslu napsala dopis předsedovi parlamentu. Výbor regionů je nezbytná instituce, protože představuje významnou vazbu mezi Unii a jejími regiony. Takže proto jsem taky zdůraznila tuto potřebu zblížení mezi evropskými institucemi, národními a regionálními institucemi, protože jedině takto společně každý na své úrovni můžeme a musíme jednat a e, realizovat politiku v zájmu blaha našich občanů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní Delvo, a nyní má slovo pan Mimica. Thank you, Madam President. Honorable... Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Delvo za vynikající práci a za kladné závěry, k nímž dospěla. Od té doby, co se ujala mandátu, Junckerova komise se jasně zasazuje o obranu principů subsidiarity a proporcionality. Snažíme se pracovat s národními parlamenty a s evropskými institucemi na tom, abychom zajistili, že každý návrh bude v souladu s těmito principy. Snažíme se zlepšovat vzájemné chápání toho, co to vlastně je subsidiarity a proporcionalita. Meziinstitucionální dohoda o lepším zákonodárství, kterou tři instituce podepsaly před dvěmi roky, eh, se znovu dali nový impuls pro to, aby tyto principy byly náležitě respektovány při vylepšování evropské legislativy a posuzování jejich dopadů. My sdílíme tento společný závazek a snažíme se přinést ty změny, které by rádi v Evropě viděli evropští občané. Můj kolega, první místo předseda, Franz Timmermans by zde dnes večer rád byl, ale musel odjet do Lucemburku na, ob, doho, na radu pro obecné záležitosti. Naše kolegium se eh, snaží eh, prosazovat agendu lepší regulace, lepších zákonů. Chceme určitě, aby věci byly více transparentní a aby byla také více zapojena veřejnost. Jedná se o skutečnou změnu kultury a přináší už příslušné výsledky eh, snažíme se reagovat na to, co řekl už pan předseda Juncker, kdy ve svém prohlášení o stavu Unie. Komise v této souvislosti vytvořila pracovní skupinu pro prosazování subsidiarity a proporcionality, která byla vytvořena v listopadu 2017. Musíme dbát na to, aby rozhodnutí byla vyvážená a aby byla realizována na příslušné úrovni, ať už místní, regionální nebo národní. A musíme hovořit o tom, zda jsou takové politické oblasti, kde by kompetence mohly být smysluplně delegovány spíše na členské státy. Komise bere na vědomí rozhodnutí Evropského parlamentu neúčastnit se této pracovní skupiny. Zároveň chceme zdůraznit, že ta místa určená pro Evropský parlament zůstanou otevřená a volná, pokud by si Evropský parlament své rozhodnutí rozmyslel. Zároveň vítáme tu to, že zpráva, kterou zde dnes projednáváme, potvrzuje zájem Evropského parlamentu eh, podílet se na provádění a monitorování principu subsidiarity. Celá řada z vašich návrhů je velmi podobná myšlenkám, které právě nyní rozpracovává i tato zmíněná pracovní skupina. Pokud jde o kontrolní mechanismus subsidiarity, tak souhlasíme s tím, že národní parlamenty by měly jasně vysvětlit důvody, proč se domnívají, že návrh neozohledňuje princip subsidiarity. Zároveň vaše zpráva volá potom, aby komise sdílela eh, odpovědi na národním parlamentům s touto sněmovnou. Chtěl bych vám připomenout, že my ty odpovědi zveřejňujeme na našich webových stránkách. Bereme na vědomí eh, návrh eh, komise, abychom eh, prodloužili to osmitýdenní období, jak je to v případě srpnové pauzy, ale to osmitýdenní obdobení je zakotvené již ve smlouvě, ale zároveň i tuto otázku řešíme v rámci pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu a chceme aby vše bylo více efektivní. Zároveň chci říci, že Evropská komise nemá nějaký monopol na dobré nápady, takže my jsme vždy připraveni se pobavit o konstruktivních návrzích Evropského parlamentu. V roce 2015 byla spuštěna první iniciativa eh, takzvané zelené karty, kterou podpořilo 18 sněmoven a celá řada těch změn se následně promísla do balíčku Circle of Economy, který byl přijat eh, v roce 2015. Myslím, že taková iniciativa jasně dokládá, jak národní parlamenty mohou konstruktivně přispět k institucionálnímu rámci. My si myslíme, že nyní bychom se měli soustředit na používání stávajících mechanismů a ne se vydávat na cestu zdlouhavé institucionální debaty, když víme, že nějaké zásadní formální změny by vyžadovaly změny smluv. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Preda, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát paní Delvo za vypracování této zprávy a děkuji také kolegům kolegům, eh, kteří eh, zapracovali celou řadu mých návrhů a návrhů eh, výboru AVKO zpráva, výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě je významný nástroj, abychom posoudili, jak jsou dodržovány určité principy a konvergence mechanismů principu subsidiarity a proporcionality a obecně zjišťujeme, že fungují dobře. Vidíme, že počet přijatých žlutých karet je velmi omezený a diverzifikace nebo mm, velk, e, e, místní sněmovny, které je přijímají, jsou velmi rozmanité. Evropský parlament se stal významným partnerem v tomto dialogu. A také bych chtěl říci, že v našem e, ústavním výboru jsme e, doplnili, že je potřeba zajistit větší flexibilitu v oblasti včasného varování na e, jeden týden a je třeba přijmout ústan, ú, úpravu e, v souladu s tím, co uvedly národní parlamenty. A za EPP nyní má slovo pan Radev na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych poblahopřál panu zpravodaji a celého srdce poděkoval za dobrou spolupráci paní zpravodajce, kterou jsme měli na této zprávce. Také chci samozřejmě poděkovat stínovým zpravodajům. Tato zpráva dosahuje odpovídající rovnováhy a reflektuje hlavní body ve výroční zprávě Komise o subsidiaritě a proporcionalitě eh, v letech 2015 a 16. Blahopřeji Evropské komisi k její iniciativě v uplynulých letech, protože ty přispěly k dobrému provádění těchto dvou principů v evropské legislativě dnes, kdy Evropská unie stojí před bezprecedentní krizí a e, hledá svou identitu, je důležité přicházet s odpovídající a silnou evropskou legislativou tam, kde Evropská unie musí, může dosáhnout opravdového pokroku a mít přidanou hodnotu. Tyto dva principy Eh, musí eh, sehrát příslušnou, příslušnou eh, úlohu, abychom ještě neposilovali hlas euroskeptiků. I národní kontext je důležitý pro překonávání rozdílů mezi evropskými institucemi a názory veřejnosti. Proto bychom také měli veřejnosti poskytnout skutečnou příležitost k účasti poskytnutím větší flexibility při výpočtu osmitýdenního období, kdy mohou občané zasílat zdůvodněná stanoviska. Respektováním subsidiarity a princip a subsidiarity eh, můžeme, eh, můžeme eh, nastavovat kvalitnější legislativu a znovu získat důvěru občanů. Děkuji za socialisty a demokraty. Pan Koferaty má jednu minutu. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, zpráva, kterou tady projednáváme, je velmi vyvážená a je vidět, s jakým nasazením paní kolegyně Mady Delvo se do této zprávy pustila. Jí za to děkuji. Eh, nástroj každoroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě je velmi důležitý, protože je podstatou naší demokratické práce. Snažíme se sloužit Evropské unii. Evropská unie v některých oblastech eh, zvyšuje regulaci a zintenzivňuje legislativu. Každopádně je ale potřeba lépe také uspořádat už stávající legislativu, kterou máme k dispozici a musíme vyslat důležitý a zároveň pozitivní signál těm lidem, kteří nás sledují, evropským občanům. Musíme reagovat na tu poptávku, kterou tady vidíme a Dostáváme celou řadu žádostí od národních parlamentů, takzvané ty zelené karty. Já bych uvedl jeden příklad. V roce 2019 eh, nové eh, sněmovny vyzvaly komisi, aby se zaměřila tématu společenské odpovědnosti podniků. Já si myslím, že tady by byla vhodná chvíle Eh, zareagovat na tento požadavek, který přichází opravdu z celé řady stran. Děkuji, pan poslanec Karim, za EKR minuta a půl. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, děkuji. Já doufám, že vám nebude vadit, že řeknu takové trošku obecné úvahy, ale zároveň i něco osobního. V první řadě chci poděkovat paní Mady Delvo za tuto opravdu obsáhlou práci, kterou odvedla v tomto parlamentu. A také děkuji za to, že jste vždy, vždy naslouchala mým podnětům a návrhům. Ne vždy se souhlasila, ale samozřejmě to je vaše právo, ale každopádně děkuji za to, že jste byla otevřená těm návrhům, které já jsem říkal. Já se eh, dlouho už zabývám tím tématem subsidiarity a proporcionality v našem výboru a vidím, že eh, řada jiných kolegů také eh, měla toto téma na srdci. Je tady ovšem celá řada věcí, kde s vámi tentokrát nesouhlasím. Nicméně nebudu hlasovat proti této zprávě, protože prostě jsme tam, kde jsme. Mé stanovisko bylo vždycky takové, že my potřebujeme tu vazbu na národní parlamenty, které, jak oni se podílejí v našem legislativním procesu, protože jinak se dostaneme do té situace, kde je nyní moje země. A toto je v podstatě poslední příležitost, kterou mám vystoupit v této sněmovně k tomuto tématu, protože máme tady Evropu, kde to, co je mm, populární, si přiš křknou jednotlivé vlády v jednotlivých zemích a to, co populární není, to svedeme na Evropskou unii. My nemůžeme dopustit, aby tahle situace nadále takto pokračovala. Musíme eh, to zajistit tak, aby parlamenty nesly také odpovědnost. A nyní má slovo paní Butoné na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Především mohu pouze konstatovat změnu k lepšímu v tónu a obsahu tohoto návrhu usnesení o subsidiaritě a proporcionalitě oproti dřívějším zprávám. E, myslím e, si, že, nebo doufám, že Eh, to snad není jenom před roke, rok před volbami snaha o zneužití principu subsidiarity v zájmu cílů eh, eh, zastánců ještě větší integrace. Ale já budu každopádně ostrašitá, co se týče respektování principu subsidiarity ze strany evropských institucí. Za druhé oceňuji rostoucí využití možností, které umožňuje protokol číslo 2 ze strany národních parlamentů a také iniciativy Gap Compare a vytvoření eh, červené karty. A konečně si myslím, že možnost eh, vyjádřit stanovisko by měla být rozšířena rozšířena na celou dobu trvání legislativního procesu nebo minimálně na začátku, uprostřed a na konci. To je nezbytné, protože národní parlamenty jsou skutečným demokratickým srdcem Evropy. Děkuji. A nyní na KHDI máme přihlášeného jenom jednoho řečníka, pana Se, a tomu dávám slovo. Projedre. Omlouvám se. Ano. To byla chyba z mé strany, říká paní předsedkyně, to bude asi tou hodinou. Také pan Pospíšil byl přihlášený, takže máme dva. Takže dostane nejprve slovo pan Pospíšil. který se otázce eh, subsidiarity a proporcionality věnoval.

jednat podle principu subsidiaritu, rozhodnutí se by se měla činit co nejblíže občanům. Zvla- jde-li o demokratické principy, které povedou k decentralizaci moci. To znamená, že tedy rozhodnutí má, mají být činěna na odpovídajících úroveň, úrovních. Zvlášť co se týče různých kompetencí a souběžných mocí v Evropské unii. Je to mechanismus, který v zásadě legalizuje evropské úsilí, poskytuje důležité kompetence evropským parlamentům, které mají právo veta, mají eh, žlutou kartu, mohou spochybňovat to, aby Brusel rozhodoval o všem. Myslím, že budeme-li správně uplatňovat princip subsidiarity, posílíme demokracii v celé Evropské unii. A nyní dáváme znovu slovo panu Memicovi a tentokrát je to dnes večer naposled. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Co je vám, pane Broku? Mettez votre micro, monsieur Brock. Zapněte si prosím mikrofon. Ich hatte mich für dieses Verfahren já jsem se třikrát hlásil na Catch the Eye a je mi líto, že jste si mě vůbec nevšimla. To už je takový můj osud, že si mě prostě vůbec nikdo nevšímá. Takové věci neříkejte, pane Broku. Já se opravdu omlouvám, já jsem si vás nevšimla, že byste se hlásil do Catch the Eye. Opravdu, opravdu jsem vás nezahledla, mrzí mě to. Takže chcete, abychom to napravili? jestli ty tři dámy vepředu mi to uh, povolí. Dobře, poradíme se. No tak do toho eh, máte minutu. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, děkuji za vše, co zde zaznělo. Myslím, že tyto principy, subsidiarita a proporcionalita jsou rozhodující pro legitimitu i pro efektivitu rozhodnutí protože je to důležitý nástroj legitimizace a organizace. Zároveň ale je třeba vidět, že oba dva tyto principy mají ještě jednu sestru a to je princip solidarity. Proto bychom si měli vždy připomínat, že by měly být v rovnováze protože to, co vlastně vidí některé země, velké země jako subsidiaritu, tak to mm, eh, malé země nevidí. A to, co vidí bohaté země jako solidaritu, to, to chudší země nevidí. Takže je potřeba nastavit nějakou rovnováhu. Připomínám, že eh, Evropské národní parlamenty eh, hrají důležitou úlohu. Nejde jen o žlutou kartu, ale také o oranžovou kartu na kterou musíme dávat pozor s ohledem na Lisabonskou smlouvu. A e, úloha národních parlamentů je velice posílena ještě více než co se týče žluté karty. I to bychom si měli připomínat tak, aby se vždy rozhodovalo na té úrovni, jak to odpovídá podle smlouvy kompetencím. Děkuji, pane. Pane Mimico, omlouvám se, takže teď vám dávám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, ještě jednou. Vážení poslanci, závěrem bych chtěl všechny ujistit, že Evropská komise bude dbát na to, aby subsidiarita a proporcionalita zůstala v popředí demokratického procesu. A i nadále budeme pracovat s vámi, s radou a s národními parlamenty Eh, k této důležité věci a stejně tak k dalším tématům. Takže já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám a na závěr paní Delvo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Ta diskuse končí, myslím, pěkně. Přestože tu existují určité niance v interpretaci, nicméně je tu značná konvergence ohledně subsidiarity a proporcionality. Jsou to významné principy a já děkuji panu Brokovi, že zdůraznil, že to nejsou jediné principy fungování Evropské unie a solidarita je také principem, který má své místo ve stavbě Evropské unie. A my musíme tedy nadále podporovat národní parlamenty a regionální parlamenty ve využívání v plném rozsahu existujících nástrojů a především e, zvyšovat jejich e, odpovědnost a pocit odpovědnosti, aby ne, mm, nenadávali na Brusel kvůli tomu, co nefunguje, ale aby činili konstruktivní návrhy v zájmu lepšího fungování našeho kontinentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže jinak samozřejmě vyzývám všechny, aby hlasovali pro tuto skvělou zprávu. Děkuji vám. Děkuji, paní Delvo. Tím končím rozpravu. Hlasovat budeme zítra.